presidente cari colleghi la seduta è. vážení kolegové takže budeme pokračovat v naší přerušené schůzi. A eh, nyní vám tedy oznámím výsledky hlasování. 733 byl počet hlasujících, většina členů, kteř, se kterých se skládá parlament, 374. 383 hlasů pro. proti bylo 327 hlasů a zdrželo se 20, 22 a jeden neplatný hlas. Na základě tohoto výsledku tedy kandidentka na předsedkyni Evropské komise, kterou která byla navržena Evropskou radou, je tedy zvolena Evropským parlamentem a tímto blahopřejeme paní Ursule von der Leyen za zvolení a samozřejmě přejeme vám hodně úspěchů v, při výkonu vaší funkce. Podle článku 124.3 jednacího řádu o tom budu informovat radu. A nyní vyzvu tedy uh, před, předsedkyni, aby vlastně eh, navrhla kandidáty na, na komisaře a pošleme potom dopis s oznámením. Poslala dopis s oznámením parlamentu. E la consegno. A. A. Takže tímto tedy nevzdáváme paní předsedkyni. von der leyen já vám blahopřeji jménem parlamentu k vašemu zvolení předsedkyní Evropské komise. Blahopřeji vám jménem všech kolegyň a kolegů. A nyní začíná velice důležitá fáze pro evropské instituce. Musíme se připravit na slyšení komisařů, na slyšení nominovaných komisařů. pak eh, je třeba, aby tedy my jsme ověřili schopnosti komisařů i s ohledem a témata, o kterých jsme dnes hovořili, budeme muset dále prohlubovat a vy a vaše kolegium komisařů se jim bude muset věnovat a samozřejmě ve spolupráci s odpovídajícími odbornými výbory. Příští léta budou velice důležitá pro budoucnost Evropské unie. Je třeba, abychom tyto výzvy zvládali úspěšně, což se nám podaří pouze v případě, kdy budeme mít úzkou spolupráci mezi evropskými institucemi. Nyní máte paní předsedkyně slovo eh, a můžete tedy přednést projev eh, na půdě naší sněmovny. Prosím. Pane předsedající vážené poslankyně a poslanci, opravdu jsem velmi poctěna a opravdu vám z celého srdce děkuji za důvěru, kterou jste ve mě vložili. Ta důvěra, kterou jste ve mě vložili, je důvěra, kterou vkládáte v Evropu. Důvěra v jednotnou a silnou Evropu z východu na západ, z jihu na sever. skutečně je to, musíme bojovat za budoucnost, než abychom bojovali vzájemně proti sobě. Vaše důvěra v Evropu, to vlastně bude velká výzva pro naši spolupráci. Výzev je před nás mnoho, je to obrovská odpovědnost a moje práce začíná od nynějška. Děkuji předsedovi Sasolimu, děkuji všem předsedům politických frakcí, děkuji všem poslankyním a poslancům Evropského parlamentu, kteří pro mě dnes hlasovali a mé poselství pro vás všechny je, nechte na, spracujme, spolupracujme konstruktivně, protože potřebujeme budovat jednotnou a silnou Evropu. Velice vám děkuji. Děkuji. Paní van der Leyen, já samozřejmě před, po, zašlu tedy předám ten informační dopis radě a samozřejmě také předsedovi Donaldovi Tuskovi informaci tedy o eh, rozhodnutí, které naše sněmovna přijala. Nyní na několik minut přerušuji zasedání. Děkuji. Colleghi, la seduta è ripresa. Milí kolegové, opět zahájíme činnost naší schůze, takže prosím, usaďte se. V případě, že se nechcete účastnit naší práce, tak prosím, opustte sál. Kolegové, já bych vás rád zdvořile požádal o to, aby ti, kteří se nebudou chtít účastnit práce zde na naší schůzi, opustili tento sál. L'ordine del giorno Pořad jednání e, nyní e, ukazuje, že zde přistoupíme k prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, která se bude týkat provádění globální strategie EU. Bez dalších okolků tedy předávám slovo paní místopředsedkyni, paní Mogherini. Poprvé mám to potěšení předsedat této sněmovně, kdy ve vaší přítomnosti. abych vám rád popřál mnoho štěstí a poděkoval bych vám rád za práci, kterou jste dosud vykonala. Děkuji, pane předsedo, pro mne je ctí a velkým potěšením, že mohu být účast na jedné z prvních rozpráv během tohoto nového volebního období, poté co jsem měla potěšení a čest býti účast na poslední rozpravy minulého volebního období. Všem vám blahopřeji k vašemu zvolení či znovu zvolení. Ráda bych také zahájila svůj projev tím, že bych poblahopřála nově zvolené předsedkyni Evropské komise, paní von der Leyen, kterou velmi dobře znám z naší společné práce pro obranou politiku Evropské unie a jsem si jistá, že Evropská komise bude v dobrých rukou s ní na, na těch věcech, na kterých jsme spolupracovali s paní von der Leyen a s ministry obrany a mm, zahraničí, eh, kteří z nich někteří sedí zde teď jako poslanci, tak jsme právě pracovali na té globální strategii, kterou jsme před dvěma roky zpracovali. Globální strategie je takový kompas pro naši práci na mm, pět let. No, tři roky. Já bych ráda poděkovala předchozímu Evropskému parlamentu za podporu při zpracování této strategie a zejména pro její uvádění v život. Globální strategie je výsledek skutečně kolektivní práce všech 28 členských států Evropské unie a mnoha poslanců Evropského parlamentu, kteří hráli klíčovou roli nejen poslanci Evropského parlamentu, ale i členové národních parlamentů. Jak říkám, byla to opravdu kolektivní práce. A byla to také příležitost zaměřit se na hodnoty a e, zájmy, které my všichni jako Evropané sdílíme napříč politickými rodinami a ideologickými debatami. Shodli jsme se na tom, že potřebujeme e, posílit naši e, roli v obrané politice, že máme velké výzvy, které vyžadují multilaterální řešení. A shodli jsme se na tom, že je důležité ve světě, abychom jednali jakožto jednotná unie. Samozřejmě v té globální strategii je daleko více věcí a je potom také zde byla ta zpráva, která byla předložena minulý měsíc na radě, co se týká obsahu to, to, této strategie. Před, v předchozím legislativním období jsme na tom pracovali s AFETem. Je tam vlastně 50 hustě popsaných stran a jsou tam také možné alternativy do budoucna. A to je práce, kterou vlastně předkládám vám pro vaše zvážení, jakým způsobem využívat instrumenty, které existují, abychom vytvářeli budoucnost pro politiky Evropské unie. Takže je tam mnohem více než ty tři pojmy, ale já bych se teď soustředila na tři hlavní body. Obrana a bezpečnost, multilateralismus a myšlenka efektivnější a spojenější Evropské unie. Obrana a bezpečnost ukazuje, že Evropská unie ví, jak poskytovat výsledky, když je zde politická vůle. V některých případech jsme dosáhli ještě více, než jsme očekávali, když hovoříme o vytváření eh, budou strukturální spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, tak mnozí byli pesimističtí. A bylo to vlastně hm, poprvé při mém slyšení eh, v předchozím období ve výborech a přes všechen odpor a skepsy, která zde byla, tak jsme to dokázali a šli jsme ještě dále. Euro, je zde Evropský obraný fond, a to nejsou jen nějaká jména nebo zkratky, je to opravdová změna pro naši společnou eh, obranu. Pomáháme členským státům v tom, aby jejich výdaje na obranu byly efektivnější a aby měli k dispozici veškeré kapacity, které potřebují v kybernetickém prostoru, na vodě i ve vzduchu. Naše společné operace jsou mají nyní lepší strukturu a také se více zaměřujeme na civilní akce které vlastně se staly pícho Evropské unie. Evropská eh, obrana a bezpečnost eh, už tedy učinila své první konkrétní kroky po mnoha desetiletích, kdy jste byl pouze papír, ale nebylo to uvedeno v život. Také jsme posílili tedy naši spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany všude ve světě. Začíná je NATO, ale i dalšími. Vrátila jsem se ze středu Africké republiky například, kde pracujeme jakožto Evropská unie, muži a ženy. E, a právě jsme tam spolupracovali před několika dny také v Sahel, ve zemích Sahelu, kde jim pomáháme eh, vytvářet jejich eh, mnohonárodnostní obrané síly. Druhý bod, který bych chtěla zdůraznit, je v mnohostranost, multilateralismus. Evropská unie je vybudována na multilateralismu. Je to vlastně síla evropského projektu. A také Eh, je, jsou zde určité vyšší, eh, zvyšené tlaky, abychom investovali do multilateralismu více než kdy dříve. Je zde finanční podpora OSN. Mám zde jeden příklad například agentura pro palestinské uprchlíky, eh, kde, kterou podporujeme agendu generálního tajemníka a ještě bych chtěla také říci, že se snažíme hledat multilaterální řešení mnoha obtížných problémů v naší době. Takže nejen v oblasti, mm, co se týká cílu udržitelného eh, rozvoje, eh, aplikace cílů pařížské dohody, vytváření spravedlivého obchodu, ale vždy jsme se snažili vytvářet mnohostranný rámec pro veškerou spolupráci budeme hovořit po této rozpravě o Venezuele a o tom, co Evropská unie, jakým způsobem se snaží přispívat k demokratickému procesu. Je to Mohu také uvést příklad spolupráce s Africkou unii, bruselskou konferenci o Sýrii a e, schůze, kde se pokusí, pokoušíme podporovat mír v Afghánistánu, čili je to několik příkladů multilaterálního přístupu e, a také se snažíme eh, jak si obnovovat tento přístup inovativními řešeními. Další bod, který bych chtěla zdůraznit, je způsob, jakým pracujeme. Myslím si, že jsme odvedli velký kus práce a to dokazuje, jak spolupracujeme v rámci Evropské unie. A zde bych znovu chtěla poděkovat Evropskému parlamentu z minulém legislativním období a jsem přesvědčena, že budete pokračovat v této práci za veškeré úsilí pro zvýšení konzistence a spolupráce mezi institucemi Evropské unie. Prostřednictvím této práce budeme samozřejmě úspěšnější, když budeme jednotní jednotnější unie to není pouze principiální volba, ale spojená jednotná Evropa je také nejlepší způsob k tomu, aby naše činy byly efektivnější. Pouze když budeme jednotní, tak můžeme dosahovat výsledku v, jednotním, v dnešním světě Některé členské státy jsou malé, které tedy ještě to dobře nepochopili, že můžeme být efektivní pouze tehdy, když budeme spojení a jednotní jakožto Evropané, jenom tak můžeme lépe obhajovat naše zájmy a naše hodnoty. Jenom když budeme vystupovat jednotně, tak vlastně to bude ten rozdíl nejen pro nás, ale také pro naše partnery v celém světě. Myslím si, že jsme dosáhli už velkého pokroku, například propojujeme naše politiky v oblasti bezpečnosti s rozvojem, co se týká externí a interní stránky našich akcí, koordinovanější práce v rámci Evropské komise. Byly ustaveny pracovní skupiny, s, kde jsou členy eh, komisaři a pracovníci ESVČ a také člens, členskými státy kor, je lépe koordinována Rada bezpečnosti OSN. Před, což by před třemi lety ještě bylo nemožné. Eh, to všechno bylo možné díky eh, společnému kolektivnímu postupu. A já bych eh, se s vámi o to chtěla podělit. Já si plně uvědomuji, že tyto výsledky v této oblasti by mohly být eh, jen krátkodobé, kdyby se tato politická linie ztratila. Eh, je třeba výsledky ještě dále konsolidovat a nové možnosti, které jsme otevřeli za poslední tři čtyři roky, eh, mohou být nyní dále rozšiřovány a prohlubovány. To, vyjadřu, to vyžaduje jednotu, odhodlání a politickou vůli. Evropský parlament byl klíčem k tomuto pokroku. Členové parlamentu eh, byli velice důležitými aktéry zahraniční politiky díky vlastním diplomatickým misím, pozorovatelským misím, eh, svými neustálým zaměřením na všechny tyto otázky. A já za to velmi děkuji všem eh, mm, poslancům z předchozího volebního období. A vaše úloha je klíčová. Vy máte konečné slovo o klíčových zásadních otázkách v naší zahraniční a bezpečnostní politice. Máte konečné slovo o rozpočtu Evropské unie a také přispíváte k tomu, že se stanovuje směřování zahraniční politiky EU. Takže je to apel na sjednocenou Evropu, je to ještě silnější apel, než byl před několika lety a ještě bude naléhavější je to zvolení odpovědnosti, které je ve vašich rukách. A já věřím, že na tento apel dokážete efektivním způsobem a odpovědným způsobem reagovat v tomto globálním světě, ve kterém působí Evropská unie. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát paní místopředsedkyně a vysoké představitelce a nyní mají slovo zástupci jednotlivých politických skupin. Jménem Evropské strany Lidové má slovo pan Gáler. Prosím, máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád vyjádřil své potěšení, že Ursula von der Leyen byla zvolena předsedkyní komise. Jsem si jist, že ona také a právě v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a obrané politiky společně s Josefem Borelem a dalšími, ta, která ukáže jasné postoje. Chceme všichni společně se eh, pohybovat v multilaterálním světovém pořádku světa a prosazovat tam jakožto Evropská unie a společně hájet naše zájmy. Evropský parlament eh, od samého počátku sledoval konstruktivním způsobem implementaci globální strategie a tak to budeme postupovat i během tohoto volebního období. Eh, zde si přejeme například v rámci nového nástroje NDICI dát náš input, ale také si zachovat náš vliv. Já se domnívám, že krize, které jsou všude kolem nás, ať je to již na východě, na jihovýchodě či na jihu, tyto krize nás právě vyzývají k tomu, abychom společně postupovali právě při snaze o jejich řešení a chápali, že máme společné zájmy a bylo by důležité, aby nikdo to nevnímal tak, že je možné se nějak vyloučit z, této společný, z těch společných zájmů. Děkuji. A nyní pan Piry na minutu a 30 za skupinu socialistů a demokratů. Prosím, paní Piry, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Před eh, třemi lety eh, tento parlament eh, vítal ustavení globální strategie jako velice důležitý nástroj v působení Evropské unie. Je to pragmatická vize, která jasně definuje naše cíle, naše zájmy, naše nástroje a samozřejmě také naše partnery. Od té doby jsme urazili velký kus cesty. Také narostla globální nejistota a to ještě dále zvyšuje důležitost eh, této globální strategie partnerství a naše, naši zainteresovanost v globálním zprávě eh, věcí veřejných. Eh, je tady samozřejmě důležitost obrany eh, a bezpečnosti a další úsilí se zaměřuje právě na tyto otázky v EU i zde v parlamentu. Především je tady otázka perspektivy pro rozšiřující se EU pro zemí dále trvalé udržitelné zvládání migrace a dále tak efektivní politika sousedství s těmi zeměmi v našem okolí. Svět dnes není lepší, než byl v roce 2016. Evropské hodnoty, solidarity, demokracie eh, jsou spolchybňovány v samotných základech. Externě také došlo k velkému eh, stažení se velkých eh, mocností z otázek bezpečnosti. Eh, dochází tady k destabilizujícím důsledkům pro klimatické eh, podmínky a proto je více než kdy dříve zapotřebí mít takovéto zvládání, úspěšné zvládání globálních výzev. E Děkuji. A jménem eh, skupiny Renew kolegyně Vautmans na jednu minutu třicet. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové vážené kolegyně, vážená paní Mogherini. Kolegové to již zmiňovali. Před třemi lety jsme se zde sešli s našimi partnery a vypracovali jsme globální strategii. Bylo to velice důležité. Přáli jsme si jednoduše to, abychom eh, dokázali eh, jak si jednotně vystupovat jako globální hráč. Pomocí globální strategie jsme dostali jakýsi kompas, který nám dal více jistoty a musím říct si, se to sama uvedla, jedna věc je zcela jasná. Ukázali jsme politickou vůli a tak jsme dosáhli výsledků. A na to můžeme mít skutečně hrdi. Evropská obrana sama jste to uvedla, jaké jsou ty mise naše v této oblasti. Já mohu pouze říct si bravo, je to několik kroků vpřed, ale také například facilita pro mír. Tady jsme byli, myslím, velmi spolehlivým partnerem. Máme výsledky navzdory všemu a nyní je třeba hledět do budoucna. Kde musíme začít, na čem pracovat, co stavět, o co se opřít. Nyní máme novou předsedkyni komisi, kterou jsme právě zvolili, paní von der Leyenovou, Měli jsme, myslím, velice zajímavou diskusi. A já si myslím, že společně s ní se nám podaří dosáhnout velký pokrok. Potřebujeme silnou Evropu, musíme ještě více vložit naše úsilí do evropské obrany, tak aby byla skutečně evropská. A já na závěr, paní Mogherini, bych vám chtěla velmi poděkovat. Vedli jsme mnoho dobrých rozpráv a já, vás, já vám ještě jednou za to děkuji. Pan Bytikofer, respektive Pan Kastel právě hovoří bez mikrofonu. Je zde modrá karta od od paní Claire Fox. Přijímáte modrou kartu? Dobrá, prosím. Já jsem se chtěla jen zeptat, zda in, individu, jednotliví lidé a demos jednotlivých národních států eh, někdy volala, volila eh, Evropskou Toto je vlastně taková federalistická pozice, která jde proti národní svrchovanosti, proti demokracii. Je to vlastně taková vojenská a dosti strašlivá, strašlivé výhledy, co se zde chystá. Je to dostatečně obtížné, když žijete v národním státě, kontrolovat eh, vlastní společnost. Eh, od toho, aby se tady efektivně prováděly politiky, ale já si myslím, že v tomto parlamentu vlastně, když se tyto věci dějí bez hlasování, tak to je skandál, který opravdu porušuje demokracii flagrantním způsobem. Prosím, můžete odpovědět. Micro, please. Vezměte si prosím mikrofon. I thought the blue cord was to put... Já si myslím, že modrá karta je proto, aby se kladly otázky, ale já jsem zde neslyšela otázku, ale nějaké prohlášení. Já si myslím, že lidé, že Eurobarometr jasně ukazuje, že lidé z jednotlivých států chtějí více větší spolupráci v obrané oblasti a já jsem osobně pro e, Evropskou a společnou armádu. Děkuji vyzývám všechny, e, připomínám, že cílem modrých karet je opravdu klást otázky eh, předchozímu řečníkovi, který potom, tak aby později měl možnost odpovědět. Jménem zelených, eh, pan Tykov na dvě minuty, prosím. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní vysoká představitelko, vážení kolegové, já osobně se domnívám, že je zde velký rozdíl mezi Evropskou armádou a větší spoluprací v oblasti obrany a bezpečnosti. Já si myslím, že to má symbolickou hodnotu, že jedna z prvních rozprav v tomto novém parlamentu se týká evropské globální strategie, protože toto by mělo být těžištěm veškeré naší práce v následujících letech a těžkých